jmenování delegace. Bude to zveřejněno v, v zápisu z jednání. Pokud nebudou námitky, tak tato jmenování budou považovány za potvrzené.